on, at the end we, we do we, the... We, we add it. We, we add your name, don't worry. Yeah? oh, we can add still for yeah, you. in the committee okay. we can, yes. Okay, okay, okay. Uh, Vážení kolegové, když dovolíme, zahájíme schůzi a zároveň vám připomenu, že budeme jedenkrát dnes hlasovat a jak se rozhodlo v parlamentu, tak se bude hlasovat elektronicky a jmenovitě takže musíte mít všichni své kartičky, pokud je nemáte, máte čas si pro ně poslat nebo doběhnout. Ale jinak zahájíme schůzi. So I would like to, to... Takže Zahajujeme schůzi, jako první přijetí pořadu jednání, jako vždy jste pořad jednání dostali před schůzí. Chtěla bych navrhnout dvě změny, respektive upřesnění. Jednak do bodu různé máme zde paní Spinelli, která zastupovala náš výbor v Římě na zasedání eh, Rady pro všeobecné záležitosti, takže to bude jedna věc do bodu různé. A pakliže nejsou žádné jiné návrhy nebo komentáře z vaší strany, je tímto pořád jednání přijat. A pak také do třetího bodu, eh, zde vás budu u sdělení předsedkyně informovat, že na červencové schůzi jsme se dohodli, že zkusíme zavést určité změny do eh, toho kalendáře našich zasedání v roce 2015. Nebyli jsme úspěšní ve všech případech, ale podařilo se nám posunout ty schůze, které byly rozdělené na dva různé dny, to znamená v říjnu a v listopadu se nám podařilo to sjednotit, aby se tak řeklo. Takže alespoň v tom nám bylo vyhověno a nový kalendář na rok 2015 pak každý z vás obdrží individuálně. Stále bojujeme o další změny v programu, ale zatím se nám nepodařilo nic prosadit. Takže zatím jsou toto jediné přijaté změny. Bod 4. E, sdělení ohledně doporučení koordinátorů ze schůze dnes ráno. Zejména jsou důležité tři věci. Diskutovali jsme o slyšeních na tento rok. Máme zde v podstatě dvě schůze, kdy slyšení mohou probíhat. E, slyšení nebo workshopy, to je tedy listopad a prosinec na říjen už je pozdě. Na schůzi koordinátorů jsme se shodli a tím pádem vám koordinátoři doporučují, že by workshop uspořádalo oddělení pro politiku bude se zde mluvit o různých záležitostech pro naši budoucí činnost a pak proběhne separátní slyšení o volebních zákonech, o evropských volebních zákonech. A to je tedy na tento rok. Vše ostatní, všechny ostatní návrhy budeme řešit v kontextu rozhodnutí o slyšeních v příštím roce. Rovněž jsme dopodrobna diskutovali o otázkách pro komisaře, tedy o písemných dotazech našeho výboru pro eh, kandidáty na komisaře a na tom budeme pracovat ještě zítra a pozítří. Nicméně ráda bych tuto příležitost využila k tomu, že vám připomenu, že na komisaře lze směrovat i ústní otázky. Samozřejmě písemné dotazy, obecnější, se posílají parlamentem a potom jsou slyšení v jednotlivých frakcích, kde mohou i jednotlivci pokládat v předem určeném čase své dotazy. A pak probíhá diskuse s tím, kterým komisařem přímo na schůzi zde. Dále jsme se shodli, že zahájíme diskuse na to ještě proběhne zvláštní separátní schůzka koordinátorů ve Štrasburku, že zahájíme diskuse ohledně naší práce, ohledně našich cílů, co se týká jaksi podstaty činnosti našeho výboru v příštích letech. Takže i tyto diskuse proběhnou mezi vámi a vašimi koordinátory. Nicméně jenom pro informaci, teď ten proces tedy zahajujeme proces odsouhlasení těch hlavních témat, která budeme řešit. Takže teď tady bod 5. A to je hlasování Původně jsme zde měli separátní bod o diskusi o obecném rozpočtu Evropské unie, ale když jsme připravovali schůzi, protože máme jenom jednu, tak se to muselo všechno združit do jednoho bodu. A to neznamená, že se bude jenom hlasovat, proběhne i diskuse. V tomto kontextu vám chci připomenout, že na naší poslední schůzi v červenci jsme se dohodli, že zpravodaj pro stanovisko AFKO k rozpočtovému procesu na rok 2014 bude předsedkyně výboru, protože to je velmi naléhavé téma a předchozí výbor už na toto téma lecos udělal, identifikoval jednotlivé problémy a Eh, předchozí předseda posílal rozpočtovému výboru dopis, takže určitá práce zde už proběhla a já jsem souhlasila s tím, že se tímto tématem budu zabývat nyní. Doba není snadná, eh, ale nebude to tak obtížné každý rok, protože letos to bylo ještě komplikováno volební pauzou. Bylo velmi málo času a nebyl, nebyl prostor na přípravu stanovisek. Kromě toho další problémy, další spoždění, další překážky pro naši práci vyvstaly z toho, že i rada zdržuje a teprve v červenci Koreper o rozpočtu rozhodl. Ale zatím nemáme konečné stanovisko rady, předpokládáme, že se přidrží stanoviska Koreperu, což by bylo tradiční, ale jejich závěrečné stanovisko doufejme dostaneme už koncem tohoto týdne. Nicméně my jsme reagovali právě na rozhodnutí Koreperu z července. A to se teď pojí s mou žádostí na vás. Pakliže by došlo k určitým změnám, jenom malým, nepodstatným změnám, což jak doufám bude ten případ, ze strany rady vůči textu Koreperu, pakliže by bylo zapotřebí jakkoliv pozměňovat naše stanovisko nebo naše pozměňovací návrhy, tak asi jediný způsob, jak to udělat, je, kdybyste dali povolení předsedkyni jako zpravodajce, aby sama zavedla do eh, toho schvalovaného stanoviska určité změny protože jinak to zkrátka nejde. Dnes to musíme schválit a další schůzi výboru už nenaplánujeme. Samozřejmě pak, že by zde byly nějaké velké změny, konzultovala bych to s koordinátory, ale doufám, že to nenastane. Rozezlali jsme vám návrh stanoviska a ty čtyři rozpočtové pozměňovací návrhy. Obdrželi jsme reakci od pana Messerschmitta z ECR, Byly to pozměňovací návrhy k jak k tomu stanovisku, tak k tomu rozpočtu a e, tyto podklady jste měli možnost prodiskutovat také ve skupinách. Ve svém stanovisku v podstatě vyjadřuji zklamání s těmi všemi spožděními ještě nad rámec volební pauzy za, za volební pauzu nelze nikoho vinit, ale e, práce rady také nebyla nic moc. Za další, vaším jménem vyjadřuji nutnost zavést e, do rady vyšší míru transparentnosti, protože v radě se to všechno řeší písemným postupem e, a všichni víme, jak efektivní ten postup je. Hm. Takže aplikovat to i na takto důležité téma, jako je rozpočet na rok 2014, je podle mě problematické. Potom také vaším jménem vyjadřuji zklamání nad e, snížením alokací pro závazky v kapitole 3, což se týká e, bezpečnosti a občanství, což je v podstatě e, naše portfolio. A Dále vyjadřuji potřebu míti finanční podporu pro vše, co se týká občanů, jejich zapojení eh, do evropských záležitostí, jejich pravomocí a eh, že je potřeba mít také finanční podporu pro vše, co se týká participativní demokracie. Takže to jsou všechno témata, Eh, která sem zahrnuji. Jednak tedy ta, ty finanční otázky, ale pak také ty kvalitativní výzvy, které se týkají toho rozpočtu jako takového. Takže to ve stručnosti je mé stanovisko a teď zahajuji diskusi. Protože asi bude potřeba eh, některé ty věci probrat. E, koordinátoři zdají se, jsou potichu. Leinen má slovo. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat za zprávu, kterou jste nám představila to je rok po roce stejný eh, obtížný příběh. Rada krátí prostředky pro informovanost občanů a účast občanů a všechno, co děláme my, je, že tyto škrty opravujeme a eh, snažíme se to přizpůsobovat eh, se situací z minulého roku a snažíme se to navýšit to určitou marši. Všichni víme, že to nestačí Učinili jsme novou zkušenost v evropských volbách, že tady existuje prostě veliká propast mezi tím, co tady děláme a co lidé vědí. Eh, také mají ten pocit, že mm, nejsou zohledňováni. tak kapitola je velice smutnou kapitolou v evropské politice a budeme potřebovat odvahu dělat víc než jenom korektury škrtů rady. Eh, měli bychom udělat nějaký skok dopředu. předu abychom um, získali větší potenciál pro informovanost občanů a podíl občanů. Máme mezi sebou bývalou komisařku, možná, že by nám sama k tomuto tématu mohla něco říct. Ty se s tím musela, se také musela vždycky mm, musela bojovat proti tomu, že nebylo dostatek prostředků. Je třeba, abychom podpořili iniciativu další kooperace, ale to se nám daří jenom zřídka kde, protože tento rozpočet není substančně, to spíše symbolické. Děkuji. Eh, thank you. I, think we can take this, this eh, sort of challenge. Děkuji. Myslím, že tuto eh, výzvu můžeme uh, předložit i v debatě s komisí. a Navrhli něco, co by řešilo nebo reagovalo na tyto výzvy. Nějaké další komentáře k tomuto bodu? Bod 6, kde se říká, že eh, za nízkou účast v evropských volbách může malá informovanost a vlastně od toho se odvíjí požadavek na navyšování toho rozpočtu. Já si myslím, že nemůžeme svádět nízkou volební účast na nízkou informovanost. Myslím si, že volební účast ve volbách do Evropského parlamentu eh, ve všech nebo ve skoro ve všech zemích klesá, ačkoliv té informovanosti je eh, pětiletka od pětiletky stále více a že tedy bychom neměli navyšovat rozpočty na informování občanů, protože si myslíme, že Eh, nízká účast je kvůli malému informování. Myslím si, že to tak určitě není, že lidé nízkou volební účastí ve volbách do Evropského parlamentu vyjadřují eh, svoji skepsi nad tím, že by Evropská unie dokázala, dokázala řešit jejich problémy. Proto navrhuju ten bod 6 vypustit, ne, nebo nemůžu pro ně hlasovat a jsem tedy i proti navyšování rozpočtu na informování. Děkuji. course, all the political groups are free to have their position on voting. Yeah. Any other... Nějaké další komentáře k tomu? Všechny frakce se mohou vyjádřit, eh, vyjádřit své stanovisko. Mm, ještě máme tři minuty, takže proto se ptám. že jsem byla oslovena jako bývalá komisařka Evropské unie, zmínil to kolega. Když se člověk jako komisař musí spokojit s prostředky nižšími o 25%, pak není možné tyto prostředky navyšovat, nýbrž je třeba eh, škrtnout prvky, které jsou méně efektivní. 25% je hodně peněz. Já jsem se soustředila na několik záležitostí, lze to vyhodnotit například Remembrance, tam jsem neškrtla nic, nýbrž tam jsem to posílala, protože se domnívám, že naše mladá generace musí vědět, odkud pochází a jaké jsou kořeny této Evropy. To znamená koncentrační tábory a tak dále, různé informační prvky týkající se těchto záležitostí. A potom jsem dva roky před volební kampaní dělala dialogy s občany. 51 dialogů s miliony eh, zúčastněných občanů přímo nebo nepřímo po internetu. O tom by se mělo hovořit, protože to byl opravdový úspěch. A celá řada lidí řekla, to je poprvé, eh, kdy se můžeme ptát a dostáváme odpovědi od politiků. Účastnili se toho evropští politici, ministři, národní politici veškerých politických směrů a bylo to skutečně velice dobrá věc. A na to jsem soustředila prostředky abychom nastartovali a provedli tuto iniciativu, abychom viděli, zda to bude fungovat či nikoliv, ale ono to fungovalo. To, co jsem nedělala, to je to, čemu říkáme soupodráž. To znamená rozstylování prostředků, tam jedno euro, na druhou stranu nějaké euro, to nemá vůbec žádný účinek, stojí to spoustu peněz a nemá to vůbec žádné výsledky. Měli bychom se soustředit na naprosto konkrétní akce a ty potom také provádět eh, až dokonce budou mít veliký dopad a potom můžeme také kontrolovat, jaký dopad tedy byl, ale na to se totiž často zapomíná. Thank you, Madame Reding. Any... Děkuji, paní Reding. Nějaký další komentář? Pokud ne, tak můžeme pokračovat hlasováním. Ehm, um, nejprve ověříme, zda funguje Eh, hlasovací zařízení. Pokud tedy můžete, prosím, eh, můžete karty do hlasovacího zařízení. Máme tady, musíte hlasovat, máme tady 23 eh, potenciálních hlasujících členů. Můžete prosím hlasovat? Nemá, zapomněl jste kartu. Aha, takže. Někdo další? Um, socialisté, vás je příliš o jednoho víc. Dobře, takže teď to je hotové. Takže ti z vás, kteří nehlasovali, tak předpokládáme, že tedy vám to funguje. Tak dobře. Takže budeme hlasovat. Nevím, kde jsou eh, koordinátoři, kde všichni sedíte, takže to bude pomalu pokusíme se, takže še, pozměňovací návrh 6900, kdo je pro? Proti? Takže přijato návrh 6904, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky 6904, otevírám hlasování. Takže kdo je pro plus, kdo je proti. Dobře. Nehlasujete všichni, ale musíme to uzavřít. Takže to přijato 11 hlasy. nula jedna, kdo je pro? Proti? zdrželi, to je jasně přijato 6902, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato 6903, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, je to tedy jasně zamítnuto, Pozměňovací návrh dvě eh, po částech. První část, kde pro? Proti. Budeme muset hlasovat elektronicky k první části návrhu dvě Kdo je pro? Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu číslo 2, kde je pro, kde je proti, zdrželi, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, ústní návrh socialistů. Obvykle se to uh, ve výborech neprezentuje, to všichni to znáte. Takže je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není nikdo. To znamená, hlasujeme o návrhu 3 tak, jak byl ústně předložen. Kde pro? Proti? Jasně přijato. Přejdeme k návrhu 4. Pro? Proti? Drželi, to je zamítnuto. 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? proti, Pokud to nechcete uvěřit, je to přijaté. Návrh 7, kde pro, proti, drželi, to je zamítnuto. Návrh 8, kde pro, kdo je proti? Zamítnuto návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme návrh 9. Končím hlasování. Je to zamítnuté. Návrh 10, to je zase po částech. První část. Kdo je pro? proti. Ověříme na 10. První část je pro. Končím hlasování. A je... A, Paule se, se pro? Takže to je přijato. 10 ku 9. Takže Power Ranger to zachránil. Druhá část, kde pro, proti, to je zamítnuto. A závěrečné hlasování, ne, to je stanovisko. Elektronicky. Otevírám hlasování. přijato 17 k 3. Přejdeme tedy k dalšímu bodu, různé. Bodu 6, už jsem vás informovala o diskusi plus jeden, což je tedy ranger, který neměl kartu, takže tak, ano, pardon. Teď tedy přejdeme k poslednímu bodu pořadu jednání, což je různé. Paní mm, Barbara Spinelli, která se zúčastnila v srpnu eh, na jednání Rady pro všeobecné záležitosti, aby nás informovala, Barbara eh, tady mm, Spinelli, aby nás informovala o eh, výsledku. Barbara? Já se mluvám, že nebudu mluvit, ne, se nevyjadřuji anglicky, protože to chci říci přesně. Takže nejprve, než přistoupím ke zhrnutí výsledku neformálního setkání v Miláně, a také vám představím, co jsem řekla v jménu parlamentu. Dovolte, abych předeslala mm, jednu věc. Neměla jsem přesný mandát od tohoto výboru, ale byly osloveny centrální body, větší transparentnost, větší účast občanů, mělo se poukázat na to, co by šlo dělat v souvislosti se stávajícími smlouvami a eventuálními změnami. Ale já jsem se také osobně hlásila v diskuzi a představila jsem svůj osobní názor týkající se situace hluboké krize Evropské unie a především jsem chtěla zareagovat na vlastně to poselství, které nám občané předali při volbách. A Myslím si, že tady existují Dovolte, promiňte, abych eh, vám tady svou zprávu podala ve dvou částech. Za prvé to, o čem diskutovali ministři a za druhé, o čem jsem sám já, sama já hovořila v diskusi. První bod. Obecný dojem, který jsem získala, byl, že ministři si dělají obavy z krize důvěry, která se projevila v posledních měsících, ale že nemají žádnou jasnou představu, jak eh, Unii přetvořit tak, aby, byla, aby fungovala lépe eh, jak lépe hovořili pouze o lepší koordinaci mezi institucemi, ale jinak nic víc. Mm, eh, jak Politici si uvědomují, že je třeba, aby se občané přiblížili institucím, ovšem nepřemýšlejí o tom, jak instituce přiblížit občanům. Ehm, zásadní bod eh, je strategická agenda, kterou vypracoval pan von Rompuy týkající se červnového zasedání Evropské rady. Ale již tady existují výhrady. Ministr Goci Eh, to označoval jako určitý druh naší Bible, avšak, a to je mé stanovisko, já se obávám, že se z toho stane něco jako svěrací kazajka, a, aby se tady prostě něco nařizovali, eh, nařizovalo radě, národní vládama, a parlamentu. Možná mi odpustíte, když udělám krátký návrat k literatuře. Člověk bez tváře od Musila, člověk bez vlastností. Eh, tady se to týká Rakousko-Uherska a o chování této říše a vlastně se projevuje snaha o paralelní fázi, je to empatické, ale nemá to žádný obsah, což potom vede k rozpuštění eh, této říše. A text Van Rompoje a také setkání v Miláně mě tak trochu připomněli eh, tento paralelní svět. Samozřejmě víme, že se něco musí stát, ale eh, příliš mnoho odborných rad poukazovalo na to, jak důležité je, aby se také lépe přiměla k fungování Rada pro zahraniční záležitosti, ale velice často mm, dochází k tomu, že zasedání Rady odborných ministrů jsou velice fragmentovaná a projednávají se třeba jenom dílčí elementy. A to se projevuje zejména u toho návrhu pana ministra Gociho, vytvořit určitou pracovní skupinu, ale tady neexistuje vůbec žádná parlamentní kontrola ani na evropské, ani na národní úrovni a mnoho delegací, možná, že všechny, eh, vyjádřili mm, svou kritiku, že tady neexistuje zástupce parlamentu v této radě státní tajemník pro evropské záležitosti z Portugalska řekl, že rada se vydává nebezpečí, že nebude funkce schopná eh, jenom proto, že dochází k pokusům pouze spojovat ty nejrůznější fragmenty. A to je tak, jako by parlament se stával pouze z výboru a neměl žádné plénum. Já jsem se vícekrát vyjadřila v diskuzi, na začátku jsem řekla, že strategická agenda eh, pro mě není eh, něco, podle čeho bych měla mm, pracovat, ale že je to pro mě spíše jako svěrací kazajka. Eh, vždyť, co se týče například zpráv 2012, eh, kde eh, se opatrně učinili pokusy vést práci s veřejností, dnes jsme propadli ještě víci. Tenkrát se již říkalo, že tady došlo k vytvoření nerovností mezi jednotlivými státy a dokonce i v jednotlivých členských státech, ovšem, že je to způsobeno tím, že byla mm, zavedena měna aniž byly podniknuty kroky k založení hospodářské a měnové unie. Moje kritika na odhadech vlád nebo na reakci vlád týkající se evropských voleb byl právě tento bod a sice, že se podceňuje i nadále situace. Tato agenda je zklamáním i co se týče populistických a extremistických přístupů což eh, spíše dává prostor eurospektikům. Existuje tady celá řada protikladů, eh, které zazněly na neformální radě. Některé vlády mm, států, které jsou v krizi, jako například Francie, se a Pan Padoan, který je teď předsedou Ekof, rady Ekofinu, eh, myslím si, že měli nesprávné prognózy růstu. Mm, hovořilo se o mezinárodních organizacích a tak dále. Eh, sice se říká, že tady existuje spokojenost s dosavadními snahami a se snížením dluhů a úspornými opatřeními, ale já jsem v této souvislosti vyjádřila naději, že co se týče pana Junkera, dojde k předložení investičního plánu a aby více než 300 milionů euro do reálného hospodářství eh, byly určitou injekci a že se k tomu připojí všechny země. Jistě bude obtížné dát k dispozici nezbytné prostředky a potom se zmínily určité body, zejména transparentnost a účast občanů. Náš parlament hovořil o záchraném balíčku, ale nedostal žádnou kontrolu nad bankami. Ani jsme nebyli přizváni ke skupině přátel předsednictví a také jsme nebyli zapojeni do vyjednávání určitých oblastí, třeba že italské předsednictví právem požadovalo, aby vyjednávací mandát komise byl eh, zveřejněn. Článek 11 Lisabonské smlouvy definuje výzvu institucím vést transparentní, otevřený dialog i s občanskou společností a se skupinami, které eh, občany zastupují. Připomněla jsem, že agenda navrhuje určité změny Eh, potí, přísnějšího potírání daňových úniků, únik do daňových rájů a tak dále. To všechno jsou témata, eh, která nejsou tak moc obsažena v dokumentu z, Milánu, potře- z Milána. Potřebujeme také silnější asilovou politiku. Na tom setkání v Miláně bylo rozhodnuto operaci Search and Rescue ve středomoří připojit k Frontexu Plus, ale my ještě nevíme, jak to vypadá s finančními prostředky a zda tady ne, eh, dojde ke snaze vrátit se k politice navracení uprchlíků, tak jak probíhala v minulých letech. Eh, veškerá tato fragmentace se děje ve všech oblastech a já jsem připomněla, že parlament ehm, má již ehm, zkušenosti v této oblasti. My jsme dvakrát navrhli, aby eh, nejrůznější odborné rady byly, byly sloučeny do jedné legislativní rady, bylo to obsaženo v ústavním návrhu z roku 95. Parlament tehdy tento návrh přijal. Byl by to určitý model, tak jak funguje Německá spolková rada. Stejný návrh zazněl v roce 2003 v konventu, eh, ale potom této vlá, mezivládní konference vlastně shodila ze stolu. Poukázala jsem v Miláně na to, že instituce fungují špatně, A to bylo vidět i na diskusi v Miláně, protože například tady se eh, vůbec nic eh, nerozhodlo o komisaři pro imigraci. Potom se hovořilo o zahraniční politice, o válkách, kterými jsme obklopeni a já jsem upozornila na to, že v Unii chybí eh, myšlenky, co dělat a jasný postoj například k Rusku. A na závěr jsem konstatovala, že v Radě pro zahraniční záležitosti existuje snaha chválit sama sebe, stejně tak jako při hodnocení dopadu Lisabonské smlouvy. A většina vlastně chce nechat věci tak, jak jsou a zabránit změnám. Pakliže se vůbec o změnách hovoří, pak jenom o dlouhodobých. Jenom příklad, Ukrajina Chválilo se nejprve, jak rychle Evropská unie nalezla řešení proti Moskvě a to je tedy spokojenost, kterou já nezdílím. Sankce přece eh, vůbec neodpovídají politice eh, vůči Rusku nebo Ukrajině, stejně tak jako Frontex eh, ve Středomoří a nebo vývozy zbraní do nejrůznějších zemí nepředstavují žádnou politiku vůči arabským státům, jako je Líbie. A to též se týká problémů v Gize a v, Izra- v Gaze a v Izraeli. Děkuji. Děkuji vám, paní Spinelli. Chci se zeptat, jestli na to chce někdo reagovat nebo se na něco zeptat. Ráda bych vás ještě o jedné věci informovala. Je jasné, že i Rada pro všeobecné záležitosti se snaží jaksi zachránit svou pozici eh, v rámci institucí Rady. Zakládají novou skupinu přátel předsednictví, která bude, pokud vím, do konce tohoto roku pracovat na tom, že bude identifikovat potenciální změny smluv a eh, nevím, jak to je třeba u komise, ale nechtějí, aby na to byl eh, parlament například vůbec napojen. My bychom měli předsednictví asi žádat o to, aby nás pravidelně informovalo, jakým způsobem eh, tato skupina pracuje, jakým způsobem lze řešit otázku změny smluv. Měli bychom se zkrátka na předsednictví více navázat a řešit s nimi perspektivu reform, eh, jak je vidí Rada pro všeobecné záležitosti. Pro nás pravděpodobně bude asi také důležité, abychom sledovali, jak se vyvíjí vztahy mezi Radou pro všeobecné záležitosti, která se jaksi snaží nabrat rychlost, a mezi novou Evropskou radou a jejím sekretariátem, jak se tyto vztahy budou vyvíjet pro nás, proto toto zasedání rady bylo velmi důležité a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Pakliže k tomu nejsou komentáře, dám slovo Paulu Rangelovi, který chce také o jedné věci hovořit. Ano, děkuji. Je to taková poznámečka. Toto je spíš otázka sebeorganizace Zkrátka, mě tyto návrhy kalendářů příliš kvalitní. A rád bych to oficiálně poznamenal. Jednak, myslím si, že náš systém jednoho odpoledne a jednoho dopoledne byl lepší než celodenní zasedání od rána do večera. To už je skutečně velmi náročné. A někdy mm, to má i výhodu, jak si mít tam ten večer, tu noc mezi těmi dvěmi schůzemi. Tak to je jedna věc. A druhá věc, ta je asi podstatnější, hned na úvod. Eh, měli bychom mít nějaké pevně zakotvené dny našich zasedání. Když to bude tak jako fluktovat mezi úterky, čtvrtky a středami, tak to jednak není příliš dobré pro náš vlastní program, ale není to ani příliš vhodné pro veřejnost. Měli bychom mít jeden pevně daný den, kdy budeme mít schůze. Samozřejmě pak můžeme mít zvláštní schůze. Nicméně myslím si, že by bylo asi velmi rozumné, zkrátka jako jsme to měli buď v pondělí, v úterý, nebo v úterý a ve středu, nebo jenom ve středu, ale aby to bylo vždy ve stejnou dobu. Když se to bude hodně posouvat, tak to není příliš vhodné pro nás a není to ani vhodné pro, abych tak řekl, image našeho výboru. Protože to bude vypadat zkrátka jako, že se vždy jenom snažíme někomu vyhovět a ne, že máme pevně stanovený kalendář. My tady máme vždy týden výborový, týden frakcí, přičemž tedy frakce zasedají vždy ve stejný den, předsedové frakcí zasedají vždy ve stejný den. A je to jaksi něco, co nám umožní si dobře naplánovat naše vlastní programy. No, Neříkám, že to teď zase musíme začít všechno měnit, já s tím klidně souhlasím, ale jenom bych chtěl poznamenat, že podle mě to není příliš praktický systém. Že jeden měsíc to bude úterý, pak to bude čtvrtek, bude to celý den, ono, ono i kvůli cestování to není úplně pohodlné. A zkrátka bych tu poznámku chtěl e, oficiálně sdělit. Já to samozřejmě nemám na starosti, je to organizační věc, takže to má na starosti předsedkyně a koordinátoři ale jakožto člen výboru si myslím, že bych při nejmenším měl vyjádřit na toto téma svůj názor. Děkujeme. Pan Šöpflin. Děkuji. Mm, návaznosti na to, co řekl pan Ranger, tak já chci říci, že skutečně že služby udělali všechno pro to, aby našli dny, ale mám trošku problémy se čtvrtkem odpolednem, protože se domnívám, že tady bude velmi malá účast, což nezlepší reputaci výboru a mm, mě by zajímalo, zda je možné najít nějaký den, kdy třeba odpoledne předtím nebo dopoledne. Eh, čtvrtek odpoledne je jaksi e, doba, kdy je nízká účast. Někdo další se k tomu chce vyjádřit? Už jsme to diskutovali v červenci. Sekretariat udělal vše, co bylo v jeho silách. Čtvrtek je hrozný den, ale dostali jsme jenom čtvrtky nebo pátky, protože mm, toto, tento výbor mm, se organizoval až v červnu. A mm, všichni měli jiné výbory, byli jsme ve střetu se všemi ostatními výbory, takže já chápu, že sekretariát dělal všechno, aby se dohodl se administrativou. To nerozhoduje sekretariát, jak víte, tak to mm, je důsledek rozhodnutí administrativní. proti tomu můžeme pouze bojovat, což sekretariát dělal. a budeme v tom pokračovat, protože se nám stále nelíbí řada věcí, ale mm, to mm, požádám Joseho, aby pokračoval v boji, ale to velmi omezené, je tady tolik faktorů, nejenom členství, vaše členství v jiných výborech, ale také sloty, které mm, nevyužívají ještě jiné výbory. Ty už neexistují. Takže to je vždy boj proti jinému výboru a je to velmi obtížné. Pokud vaše politické vedení v tom může něco udělat, pokud můžete uh, ovlivnit nějaké své lídry a předsedu parlamentu, aby poskytl nějaké zvláštní zacházení našemu výboru, to bychom ocenili, ale nevím, zda to je možné. Takže Nechceme tedy definovat dny. Ani, ani pondělí odpoledne není snadné pro vás. Většina i schůzí je stále ve čtvrtek, jak vidíte, to bude vyžadovat tedy eh, to, abyste zůstali ve čtvrtek v parlamentu. Víte, jak to vypadá ve čtvrtek? Myslím, že víc udělat nemůžeme. Můžeme to zkusit, ale slíbit to nemůžeme. Děkuji vám za komentář. Já sdílím ten názor váš a nespokojenost, ale nějak vám to nepomůže, když to řeknu. Dobře, takže pokud byste mohli pomoci politickou cestou, aby měl výbor lepší den na schůze, pokusme se, ale šance jsou omezené nějaké další komentáře? Pokud ne, tak tím to končí dnešní schůzi. Děkuji vám, paní, děkuji paní Spinelli za tuto zprávu a sejdeme se v říjnu. Koordinátoři ve Štrasburku. Děkuji vám.